Milí kolegové, dámy a pánové, začneme. Vous avez vu... Trochu klidu, prosím. Asi jste se seznámili s programem, pokud nejsou poznámky, tak lze ho považovat za odsouhlasený a dnes odpoledne nás čeká diskuze se zástupci Gerzy, Žerzy, já zde vítám zde eh, zástupce, eh, které představím později ještě. Zítra dopoledne stejná diskuze, ale se zástupci Andory, Hrnštejnska a Monaka a pozítří odpoledne, tedy od 3 do půl sedmé výměna názorů se čtyřmi nadnárodními společnostmi, kterých se především týká téma našeho výboru. A teď, pokud jde o sdělení předsedy, tak zde musím potvrdit, že všechny jazyky, pracovní jazyky, tedy našeho výboru, včetně potřeb eh, členů výboru tak, tak vše je tedy eh, tlumočeno a ještě chci potvrdit, že jako všechny naše schůze, i tato schůze je veřejná, otevřená tedy veřejnosti tisku a vysílána přímo web streamingem na internetu. V bodě 3 máme odsouhlasení zápisu naší předchozí schůze, pokud nejsou žádné námitky, nebudou zneseny do konce dnešní schůze, tak eh, tento zápis budeme považovat za odsouhlasený. Jde tedy o 29. února 2016. Tím se nyní dostávám k diskuzi, k diskuzi se zástupci Jersey a Guernsey. Máme zde potěšení přivítat pana Roba Greje, který je ředitelem pro mezinárodní stanění na Guernsey a pan Kolina Paula, který je poradcem ministra Jersey pro mezinárodní záležitosti. Já jsem měl to potěšení i tu čest i e, přímo od premiéra Guernsey Jersey, v kontextu zasedání naší schůze výboru TAX 1. Než naši zástupci představí, jaká je daňová situace na Guernsey a Jersey, tak na žádost koordinátorů jsem také pozval pana Mutady, který je generálním ředitelem TAXUT, aby eh, přednesl takovou prezentaci a představil nám situaci těchto států, těchto jurisdikcí a aby i eh, pohovořil, jaké jsou vztahy se eh, třetími zeměmi a jurisdikcemi, které spadají do programu, respektive plánu, který byl předložen Evropskou komisí v lednu. Tudíž pan Mutatie Eh, on dostane slovo asi na eh, pár minut a poté asi 8 minut a poté hm, každý se řečníku bude mít také určitou dobu a potom hm, tedy eh, budeme mít diskuzi. Máte slovo, děkuji pane předsedo, dámy a pánové, poslanci poslankyně. Je to pro mě potěšení, že spolu s vámi tady mohu si vyměnit názory v, příležitosti diskuze s Guernsey, Jersey, Andorou, Liechtensteinem a Monakem a hovořit s vámi o stavu mm, e, naší spolupráce s těmito evropskými jurisdikcemi, které však nejsou členy EU. My máme velice bohaté kontakty o, e, na téma daní s těmito jurisdikcemi ale eh, tyto vztahy, tedy institucionální eh, eh, vztahy a ty nástroje, ale nejsou homogenní vůči všem těmto jurisdikcím, ale téma, kterým se zabýváme, v podstatě je stejné, to znamená, jak zlepšit daňovou transparentnost ve vztahu mezi EU a těmito pěti jurisdikcemi, ale také jde o to, diskutovat o otázkách nekalé daňové soutěže, především v rámci kodexu, který se týká zdanění podniků. Pokud dovolíte, dovolte pár slov o stávající situaci a uzavřu eh, tím, jak vidíme budoucnost našich vztahů. Teď pokud jde o eh, stávající agendu takže dovolte, abych začal otázkou transparentnosti zdanění. Zde my vedeme velice eh, bohatý dialog, máme živé vztahy asi už 10 let se všemi těmito jurisdikcemi, tedy zeměmi. Jsou to vztahy, které jsou ale dost rozličné, poněvadž s Lichtensteinskem, s Andorou, s Monakem, San Marínem a Švýcarskem v oblasti daňové transparentnosti máme bilaterální smlouvy, tedy smlouvy mezi EU na straně jedné a těmito státy na straně druhé. Pokud jde o e, území, e, tedy nezávislá území Spojeného království, což je případ Guernsey Jersey, tak my jsme tady vypracovali obecný komunitární rámec, který ale se aplikuje prostřednictvím bilaterální smlouvy mezi členskými státy a těmito územími závislými na Spojeném království, respektive přidruženými územími. Abychom zajistili daňovou transparentnost, tak jsme přijali určité nástroje, to znamená všechny tyto jurisdikce eh, si vyměňují automaticky informace Eh, bankovní informace, tak jak to vypracovalo OECD v letech 2013 a 2014. Některé z nich, například Guernsey, Jersey, jak určitě uslyšíte dnes odpoledne, i to platí pro Liechtensteinsko a San Marino, některé tyto státy přijali politiku automatické vyměny informací Ehm, a to velice rychle, protože tento rok vlastně od vyžádání jsme již přešli na automatickou výměnu, kdežto u jiných jurisdikcí jako Andora, Monaco, ale i Švýcarsko, tak tam eh, tento, tato nová norma začne platit až v roce 2017. Jak víte, bilaterální smlouvy, které máme se Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Andorou, Monaco, Monakou, Monakem a San Marinem, ty byly prodlouženy, některé již jsou účinné a jiné teď se teprve finalizují. Evropský parlament do toho byl zcela zapojen což nám umožní rozšířit systém, který máme mezi 28 členskými státy EU, rozšířit tento systém i na tyto jurisdikce. Pokud jde o Guernsey a Jersey, tak dohody, které dnes platí, eh, přešli tedy od informací na vyžádání k automatické výměně a také i se upravili bilaterální smlouvy se členskými státy tímto směrem a přechod od starého na nový systém, právě to je předmětem pravidelné diskuze mezi členskými státy v rámci pracovní skupiny na vysoké úrovni, která zajišťuje, aby eh, aplikace nových smluv probíhala efektivně a spořádaně. Nyní pár slov k otázkám nekalé daňové soutěže. Jak víte, v Evropské unii toto eh, je předmětem pracovní skupiny Kodexu, který se zabývá zdanění podniků. Přístup, pokud je o geografické aplikaci a mm, Kodexu, je tedy rozšířit toto co nejvíce to půjde. Od počátku e, pracovní skupiny pro kodex, tak e, i ty e, nezá, ta nezávislá území třeba případ Guernsey a Jersey, tak e, tato nezávislá e, území se plně zapojila do kodexové činnosti. To znamená, v podstatě tyto e, jurisdikce byly zkoumány, analyzovány ve smyslu kompatibility systému daní z právnických osob a vždycky, když to bylo nezbytné, když se třeba domácí legislativa těchto států měnila, tak to bylo zkoumáno. Pokud je o třetí země, tak tam ta situace se liší. My v roce 2013 a 2014 jsme zahájili specifický dialog se Švýcarskem, což vyústilo v podpis Memorandum of Understanding, MOU, s cílem, eh, eh, s cílem, s cílem tedy eh, zrušit některé ty kantonální či federální systémy zdanění podniků. A podobný dialog teď vedeme s Lichtensteinskem v tom smyslu, že některé režimy Eh, daní eh, z příjmu právnických osob, specifických daní se budou v Lichtensteinsku eh, se budou zkoumat v rámci tohoto dialogu. A k dnešnímu datu zatím nevedeme žádný specifický dialog, který by probíhal se zeměmi jako Andora či Monaco nebo San Marino. Takže to je stručný popis vyjednávání s těmito zeměmi v oblasti eh, daňové transparentnosti a v oblasti analýzy eh, daňových systémů režimu, které by případně by mohly eh, být škodlivé, mohly by působit nám škodu. Mm, to, tím se budete zabývat dnes odpoledne a zítra. A teď případný vývoj našich vztahů s těmito jurisdikcemi. První se týká aplikace externí strategie kterou eh, komise přijala v lednu, minula, v lednu tohoto roku a potom i eh, prvky určitého, eh, určité prvky balíčku takzvané daňové optimalizace. Jak víte, my jsme definovali třífázový proces, prostřednictvím kterého budeme zkoumat situaci v některých třetích státech, respektive jurisdikcích, s cílem mít takový panevropský seznam těch nespolupracujících jurisdikcí. Tento proces, jak jsem řekl, bude mít tři etapy a měl by začít takovou analýzou situace ve třetích zemích, pokud jde o řádnou aplikaci eh, řádné zprávy daní. Bude to vycházet z celého souboru eh, cílů, tak abychom zanalizovali rizika vzhledem k ekonomickým vztahům mm, Evropské unie s těmito jurisdikcemi. Po první etapě, která skončí v září tak bychom chtěli zahájit diskuzi s členskými státy a proskoumat, jaké jsou ty jurisdikce, respektive státy, se kterými by přednostně bylo třeba zahájit dialog, tak abychom prostudovali řádnou aplikaci kritérií daňové zprávy. A po, na konci tohoto dialogu i ve světle toho, jak tyto jurisdikce budou či nebudou spolupracovat, tak poté se vytvoří ten panevropský seznam. Takže to je první věc. Samozřejmě to by mohlo zcela změnit ráz diskuze, kterou povedeme s některými třetími státy. A třetí, to je e, vývoj kodexu. Členské státy teď zrevidovali mandát a je možné, že bychom měli asi opět Eh, vůči těmto státům eh, eh, zahájit takové zkoumání, jaký vliv bude mít tento kodex na naše vztahy s nimi. A závěrem, teď bych řekl toto. Podařilo se nám zlepšit evropskou legislativu v bodech, které jsou tak významné jako automatizovaná výměna tax rulings nebo country by country reporting, to, co se týká finančních zpráv, a mm, mm, abychom zjistili, zda stejné normy aplikují se v jurisdikcích, eh, tedy ve, ve, ve státech, které nejsou členskými státy EU, a eh, tak, abychom i kontrolovali, jak se budou aplikovat normy vypracované OECD. Já myslím, že to bylo docela detailní detailní popis a určitě to nastíní dobrý rámec pro vaše diskuzi s těmito státy, respektive jurisdikcemi. Děkuji, pane řediteli, za tento přehled. Mm, jaký je stav návrhu Evropské komise a jaké, jaký je stav vztahů s těmito státy, respektive jurisdikcemi, které si dnes a zítra vyslechneme. Nyní dám slovo panu Robovi Grejovi, který bude hovořit za Genzi. Takže pane řediteli. Asi máte také 8 minut. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně výboru tak zde je mi velkým potěšením dnes odpoledne zde být na této výměně názoru. Já jsem Rob Gray a jak říkal pan předseda, já jsem eh, ředitel pro mezinárodní daňovou politiku pro eh, vládu Guernsey, ale do konce roku 2015 jsem byl vrchním úředníkem pro daně z příjmu na Guernsey. Eh, já budu v úvodu poměrně stručný, jak jste mne o to žádal, protože většinu podrobností už máte od, v dopisech 22. února od vrchních ministrů Guernsey a Jersey a máte to také v detailních informacích na pomoc eh, rozhodování výboru tak z května 2015. Sekretariát rozešle tento projev, kde budou obsaženy i dodatečné body, které já teď tady vynechám za účelem stručnosti. Hned na úvod bych rád řekl, že vláda Guernsey jednomyslně hlasovala aby zůstala i nadále formálně zavázána k mezinárodním daňovým standardům. Není to vnímáno jako možnost, ale jako naše odpovědnost. Já osobně zastupuji Guernsey v pracovní skupině pro automatickou výměnu názoru OECD, v pracovní skupině BEPS pro eh, víc multilaterální nástroje. A Genci se má rovněž stát řádným členem od roku 2017 Global, Fo- Global Forums Peer Review Working Group. To jsou fora, která bereme velice vážně. To je vidět například na faktu, že Global Forum nyní zasedá vlastně každoročně na poput právě Guernsey. Chceme zajistit, aby panoval efektivní dialog i s Evropským parlamentem v souvislosti s naším sdíleným cílem, tedy zavést efektivní a objektivní mezinárodní standardy pro boj s daňovými podvody a agresivnímu vyhýbání se daním. Obecně vzato, Guernsey jako Jersey je území závislé na britské koruně, což je naprosto jiný status než eh, zámořské eh, teritorium jako Gibraltar nebo eh, Panenské ostrovy. Guernsey není v britském parlamentu a není součástí Velké Británie. Britský parlament nevydává legislativu pro Guernsey bez souhlasu je zavedenou ústavní praxí, že Spojené království s Guernsey konzultuje, než Guernsey k něčemu zaváže v mezinárodním právu. Podle dohody je Guernsey součástí celé řady důležitých mezinárodních úmluv, eh, které, eh, u kterých je strana i Velká Británie. Například v roce 1990 rozšíření ústavy OECD na Guernsey na žádost Guernsey Velkou Británii a tím pádem rozhodnutí OECD a příslušná doporučení se týkají Guernsey stejným způsobem, jako se týkají Velké Británie. Vztah Guernsey k Evropské unii je zakotven v, protok- v třetím protokolu eh, dohody o přistoupení Spojeného království do Evropského hospodářského společenství z roku 1972 kde je Guernsey součástí celního teritoria EU a zajišťuje se i svoboda pohybu zboží mezi Guernsey a zbytkem eh, hospodářství. Nicméně v oblasti finančních služeb není Guernsey součástí jednotného trhu a nemusí implementovat související nařízení ani eh, směrnice. Guernsey je třetí zemí, eh, co se týká tedy účelu legislativy pro daně EU a Guernsey dobrovolně přijímá takováto opatření, kde chce například eh, jako v oblasti směrnice o úsporách. Genzi rovněž přijímá sankce EU a OSN, tak aby se zajistilo, že instituce na těchto ostrovech nemohou být použity jako zadní vrátka pro zaparkování nebo transfery cílených eh, prostředků. Guernsey má vlastní příjmy z daní a platí za své vlastní veřejné služby. Máme daňový režim, který splňuje standardy OECD pro transparentnost a výměnu informací. Příjmy eh, pochází primárně z daně z příjmu a to jak uvalené na jednotlivce, tak na firmy. Eh, celková míra zdanění je 20 eh, Máme všeobecná pravidla proti vyhýbání se dani. Daňové podvody jsou na Guernsey trestným činem společnosti obvykle platí eh, daňovou sazbu 0%, ačkoliv určité finanční služby jsou předmětem daně 10%, a firmy, které provádějí eh, regulované služby, tedy ve veřejném prostoru, a firmy, které eh, mají zisk z pozemku na genzi platí daň 20%. Daňový režim Genzy pro biznis je v souladu s mezinárodními standardy a je konzistentní s udržitelností a konkurenceschopností, hájí nezávislost ostrovu a zajišťuje daňovou neutralitu. Standardní eh, daň pro korporace 0% je založena na principu nediskriminace mezi rezidenty a nerezidenty, kteří tedy vlastní společnosti a eh, rovněž na principu transparentnosti a daňové neutrality. Jako mezinárodní finanční centrum Guernsey provádí agregaci kapitálu, usnadňuje investici finančních prostředků prostřednictvím dobře regulované jurisdikce do finančních trhů v Evropě. E, návratnost pro e, investory samozřejmě musí být zdaněna v jejich domácích státech a jaký, jakákoliv obchodní činnost, kterou generuje investice v Evropě, musí být zdaněna v té jurisdikci, v jurisdikci, kde k této činnosti dochází což samozřejmě je v souladu s cíly agendy BEPS. Samozřejmě chápeme, že daň musí být placena tam, kde má být zaplacena a tím pádem je nutné, aby dané země měly informace, které jim pomohou zajistit plnění jejich daňových předpisů. Guernsey nevydal žádná daňová rozhodnutí od roku 2008, kdy vstoupil v platnost náš současný korporátní daňový režim. Eh, je předmětem politiky, že jakákoliv variance od legislativy se řeší výhradně prostřednictvím veřejných postupů. Guernsey se zavázal k iniciativě OECD o transparentnosti a efektivní výměně informací v roce 2002. Od té doby jsme tento závazek jasně demonstrovali celou řadou způsobů. Například tím, že máme dobrovolné dodržování principu kodexu chování k zdanění, eh, ob, eh, k zdanění firem. Eh, daňový systém Guernsey je plně potvrzen kodexovou skupinou Evropské unie, což bylo v prosinci 2012. Dobrovolně jsme přijali směrnici o úsporách EU a přistoupili jsme k mlně automatickému systému výměny informací od roku 2011. Jsme součástí skupiny ehm, Early Adopters, co se týká automatické výměny informací. A byli jsme také v první vlně signatářů multilaterální dohodě um, o daních. Byli jsme hodnoceni Global Forum OECD o daňové transparentnosti a výměnách názorů pro daňové účely. A tam bylo zhodnoceno, že ve velké míře splňujeme mezinárodní standardy pro výměnu informací na žádost, což je hodnocení, které je shodné jako s hodnocením e, USA, Německa nebo Velké Británie, mimo jiné. Účastnili jsme se multilaterální úmluvy o vzájemné administrativní pomoci v daňových záležitostech. Máme 60 bilaterálních informací v oblasti daní, včetně mimo jiné 23 členských států EU. A máme 13 bilaterálních eh, dohod o dvojím zdanění, eh, což jsou mimo jiné další tři členské státy EU. Vítáme pozitivní uznání eh, této bilance od Evropské komise i od OECD. Stručně za to, Guernsey jako Jersey splňuje všechny mezinárodní standardy pro daňovou transparentnost a výměnu informací. Naši politici jasně řekli e, svým jednomyslným rozhodnutím, že tak hodlají činit i nadále. Co se týká dalších kroků, Guernsey se aktivně angažuje v agendě BEPS. Guernsey i Jersey jsou pozorovateli v rámci ad hoc skupiny BEPS o e, multilaterálním nástroji v dané oblasti a Guernsey plně podporuje činnosti, které se, se zde podnikají, aby se zajistila spravedlnost mezinárodního daňového systému a tak, aby se zajistila, e, zaj, zajistil základ příjmů daných států. Guernsey e, nemá efektivní síť dohod o dvojím zdanění, podobně jako velká většina EU a tím pádem e, se Guernsey nevyužívá pro tzv. profit shifting do takové míry jako jiné e, státy. Nicméně se aktivně angažujeme v implementaci těchto globálních standardů, což zapadá do našeho přístupu v tom smyslu, že chceme zajistit, aby náš finanční sektor e, byl náležitě spravedlivý. Vítáme uznání benchmarků, které podnikáme a kroků v oblasti boje proti daňovým podvodům a toto se uvádí ve strategickém komuniké z ledna. A samozřejmě vítáme takovéto kroky na základě objektivních, e, univerzálně aplikovatelných kritérií. E, ministři Guernsey našemu parlamentu brzy doporučí, aby Guernsey přijal systém country by country reporting. Co se týká beneficial ownership agenda, zde máme úspěšný regulační rámec pro korporátní operátory už od roku 2000, kdy ti operátoři musí eh, mít velice přesné informa- a aktuální informace o vlastnictví firem. Guernsey sdílí záměr členských států urychlit přístup k eh, eh, informacím o vlastnictví podniků. Chceme zajistit, aby Genzy měl bezpečný a aktuální rejstřík eh, vlastníků firm s dezignovanou kontaktní osobou. Práce na tomto eh, je na cestě a v roce 2017 dojde k doporučení pro parlament. A eh, tím jsem na konci představení Genzy. Děkuji. Děkuji, pane řediteli. A nyní dám slovo panu Kolenovi Pavlovi, který pohovoří za Jersey. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci výboru TAX 2, já bych se rád stručně představil. Jsem Colin Pavel, jsem poradcem naší vlády v Jersey ve věcech zahraničních záležitostí, zejména mezinárodní iniciativy ohledně daní a boje proti praní špinavých peněz. Dnes tu tedy zastupuji eh, naši vládu a velice mne těší, že se tu s vámi mohu setkat. My s vaším výborem sdílíme, jak významná je transparentnost a výměna informací ve věcech eh, daňových a to na úrovni globální, když se snažíme bojovat proti daňovému úniku. Souhlasíme s tím, že ti, kteří neplní mezinárodní normy stanovené organizacemi jako OECD nebo FTA, by měli být identifikováni, ale také jsme přesvědčeni, že ty jurisdikce, které vše plní, tak jako Jersey, by měly být uznány mezinárodně za tuto skutečnost. Ehm, myslím si, že eh, veškeré aktivity zde by měly být eh, zakládány na řádném eh, hodnocení těchto činností. Dnes bych tedy chtěl pohovořit o tom, jak to u nás v Jersey funguje. My jsme ji zaslali, nebo obdrželi jsme tedy váš dopis z roku, z května loňského roku a Odpověděli jsme v únoru tohoto roku. Náš ústavní, náš postoj se zakládá i na tom, co jsme zmínili v tomto dopise, to znamená, nebudu vše opakovat. Co jsme ale v tom dopise zmínili, jeden důležitý aspekt, to je dobrá sousedská politika, kterou vykonáváme i ve vztazích vůči Evropské unii. Jersey není členem EU, ale uznává, že tvoří součást Evropy. Přejeme si posílit tento vztah Máme, eh, proto jsme také zavedli náš kontaktní úřad před pěti lety zde v Bruselu. A také se tato skutečnost odráží v opravdu aktivních vztazích mezi evropskými eh, institucemi na nejrůznějších úrovních. Eh, my jsme eh, také třikrát se za posledních několik let zúčastnili i kontaktu s vámi a dnes si již po několikáté s vámi vyměňujeme názor. Naše opravdu rozsáhlá daňová spolupráce s EU je ostatně i popsána v příloze našeho ministerského dopisu ostatně i samotný komisař Moskoviči ehm, zhodnotil tyto naše vztahy jako opravdu velice důležitý. Také podporujeme Evropskou směrnici o, o, o zdanění podniků a o úsporách. To jsou jenom dva takové příklady, kterými prokazujeme naši spolupráci. Také spolupracujeme na úrovni implementace sankcí, což také ocenila Evropská služba pro vnější činnost. To je zase další příklad. Ještě než budu konkrétně hovořit o nejrůznějších iniciativách ve věci daňových, chtěl bych zmínit jeden důležitý aspekt, taková eh, dopis, eh, informace, která byla zmíněna také v tom dopise předsedovi. Stávající úroveň nulová toho podnikového zdanění a desetiprocentní pro finanční služby. Eh, také dál zdanění podílníků na hodnotě 20%. Dále tu nemáme žádné výjimky a to, to znamená, že situace u nás může být v určitých oblacech poměrně nižší než v jiných zemích. Tady ale z tohoto důvodu nemáme žádné požadavky pro to, abychom změnili náš daňový eh, režim. To nulové zdanění se zakládá na dvou principech. Za prvé princip nediskriminace mezi rezidenty a nerezidenty, co se týče podniku a to, že tedy náš systém není škodlivý. Za druhé daňová neutralita v souladu samozřejmě s transparentností. Jsme mezinárodním finančním centrem, vytváříme takový, mm, takové centrum, kde vlastně se spojují mezi celosvětové a finanční trhy a um, v podstatě podporujeme i to, že ta, um, ty činnosti podniků se zdaňují v místě podnikání, to znamená na úrovni Evropské unie v daném případě. A myslíme si, že co se týče dotyčných zemích, je to, aby měli opravdu řádné zhodnocené informace. Tady v tomto my podporujeme maximálně ten princip transparentnosti, tak jako vzešlo i z různých iniciativ jako G20 nebo OECD. Myslíme si, že každá jurisdikce by měla mít právo si podle své eh, situace zvolit své daňové eh, podmínky ale také zároveň plnit mezinárodní pravidla a podporovat otázky transparentnosti a výměny informací. No a nyní tedy, jak je, jaká je pozice Jersey. Máme tu několik takových klíčových prvků, které si myslíme, že je třeba plnit ve věci boje proti daňovým únikům. Takže informační požadavek, tady ano, se připojujeme k těmto požadavkům zase na základě mezinárodních norem, jak bylo stanoveno v roce 2012 ze strany OECD. Je tu e, celá celá řada takovýchto mezinárodních e, dohod, například DTA a z roce 2013 e, vstoupila v platnost v roce 2014. A také jsme byli, nebo jsme součástí e, multilaterální úmluvy o výměně informací. Tady zase spolupracujeme s 22 jurisdikcemi ze strany EU. Dále e, tu ji zazněla ta peer review Global Forum, která se zabývá těmito daňovými mm, otázkami a nezbytnosti plnění mezinárodních forem. Za druhé, automatická výměna informací. Tady podporujeme iniciativu G5, co se týče automatické výměny. Také e, to bylo podepsáno v Berlíně v říjnu 2014 a první výměna informací na, o tomto bude probíhat v roce 2007. Jsme eh, místo předsednickou zemi e AEOI for a sami jsme převzali vlastně i tuto iniciativu. A dál otázka beneficial ownership. Tady eh, eh, s tím nemáme žádné potíže, co se týče zase zajištění transparentnosti na základě čtvrté směrnice AML. Ehm, byli jsme oceněni tak, že tento náš model je také ehm, model, který je schůdnou možností, jak právě poskytovat tyto informace, to znamená rejstřík ohledně toho skutečného vlastnictví, Dále poskytovatel informací musí plnit eh, tedy pravidla a vše zase se probíhá na základě dostatečné expertízy. Jsme také lídrem i co se týče doporučení ve věci praní špinavých eh, peněz. Um, a obecně, co bych mohl říct k této pracovní skupině. My jsme si stanovili tento, tuto otázku daňového úniku jako zásadní již od roku 99 a snažíme se na tom zapracovat. Za čtvrté, ten otázka BESP, BEPS Zase toto považujeme za velice důležité a řádně a pravidelně informujeme o vykonaném pokroku v rámci tohoto programu. E, také se snažíme implementovat postup CBCR, to vykazování činnosti v jednotlivých zemích Tady e, se snažíme podporovat e, tato zavedená opatření, e, konzultujeme informace, spolupracujeme s parlamentem a zabýváme se i tím, které jurisdikce používají podobné systémy. Pak, co se týče daní, tedy dohod o dvojím zdanění, tady si myslíme, že eh, možná bude zapotřebí určitých legislativních kroků, abychom se zúčastnili podobných eh, norem zase na základě těchto postupů podle OECD G20. Um, ehm, my eh, se zabýváme také tím, zda by určité legislativní změny mohly být v souladu také samozřejmě s naším historickým vývojem, se situací v našem bankovním systému. Toto se zase odráží na tom, že eh, náš ostrov v podstatě se stává z 13 tisíc eh, obyvatel. A pak ještě co se týče eh, podpory dalších zemích, tady zase snažíme bojovat, napří, nebo jsme se zapojili do boje proti korupci v Nigérii a nebo dalších zahraničních případů Nigérie a Keni. Ehm, principiálně nejsme proti zapojení do těch automatických dohod o výměně informací. Je důležité, abychom pracovali, eh, spolupracovali ehm, bezprostředně, eh, urychleně, pokud je to zapotřebí. Takže na závěr eh, bych chtěl říct, že rádi samozřejmě zodpovíme na vaše dotazy a obecně bych chtěl říci, že si myslím, že uznáváme stejná pravidla, naši, naše cíle jsou společné, tedy bojovat proti eh, zločinnosti. Děkuji vám, pane předsedo. No, Děkuji. A nyní má, mají slovo zástupci frakcí a zpravodaj podle principu Eh, asi pětiminutové otázky, odpovědi, Q&A, takže prosím, abyste byli co nejstručnější při formulaci otázek a abyste upřesnili také, komu tu otázku kladete, zdali Gerzi, Čerzi či obou. A potom zástupci Gerzi a Čerzi také budou dbát. Ano, čas vidíte, Uvidíte, jak běží čas, takže prosím, hmm. abychom nepřesahli těch pět minut na otázku a odpověď. Takže nejprve Jepe Kofot, náš spoluspravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, Robovi Grejovi a Robinovi Paulovi, že přišli na výbor a vysvětlili, jaká je situace na Guernsey a Chelsea. A také, že nám vysvětlili, jak je důležité, aby se dodržovaly mezinárodní normy OECD i ta automatizovaná výměna informací. Moje otázka je stručná, protože chci také stručné dobré odpovědi. Já chápu, že jeden z problémů je, že vy nemáte eh, oficiální údaje o vlastnictví společností na Guernsey a Chelsea Eh, něco je k dispozici online, ale já se ptám tedy, jak zajistíte, že to, co uvádíte tam, že návratnost investic například eh, eh, firm, které nejsou oficiálně registrovány, takže ty skutečně ty výnosy se zdaňují tam, kde žijí reální skuteční vlastníci. Ta moje první otázka a druhá otázka. Automatická výměna informací možná eh, spíš na Kolina Paula to bude asi. Vy chcete, ano, přejít na tento režim automatizované výměny a rád bych, abyste nám vysvětlili, eh, jaké máte případně k tomu výhrady a možná nechápu eh, váš režim daně z příjmu právnických osob, nulová daňová sazba. No, já si myslím, že ano, Mm, vy pořád říkáte, že bojujete proti agresivnímu daňovému plánování. Já se ptám, jak můžete mít eh, nulovou sazbu a na druhé straně být eh, jaksi hlavním představiteli eh, na front v, v, v boji proti daňovým únikům. A, takže kdo chce odpovědět za nebo oba, za oba, či oba řečníci, pan Pavel? Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tyto otázky. Já bych začal, že bych zareagoval na vlastnictví obchodních společností. Jaká je situace na Jersey? Je, že my máme rejstřík firem, kde máme informace o beneficial ownership, o těch konečných tedy vlastnících, příjemcích, eh, což je odlišné od ostatních států. A máme tento rejstřík, který je validován, potvrzován, autorizován těmi, kteří dostávají informace. Takže tady nejde pouze o to akceptovat informace, které se do toho vloží tou firmou nebo nějakou, nějakým zprostředkovatelem, agentem. A potom také i zajišťujeme, aby ty informace byly přesné, adekvátní a v aktuální, takže my tedy mm, eh, regulujeme ty poskytovaté služeb, ty, kteří registrují ty společnosti, tak musí, eh, takže podléhají našemu dohledu a bychom skutečně věděli, kdo jsou ti koneční vlastníci, beneficial owners eh, těch firm, které tito správci spravují a pokud to nedělají řádně, tak je zde riziko stíhání a respektive ztráty licence. A informace, které máme v rejstříku, podle nás jsou velice přesné, aktuální. A mm, mm, mm, takže mm, myslíme si, že hlavní prioritou je, že tyto informace by měly být k dispozici především eh, finanční správě a orgánům činným v trestním řízení a proto musí být eh, adekvátní, aktuální, přesné a my jsme schopni to spravovat velice efektivně. Ehm, pokud tento proces by se měl rozšířit až na tu úplnou transparentnost veřejňování veřejnosti, mhm. tak my vždycky se držíme mezinárodních norem, zdali skutečně, eh, jak si jsou zde tyto, eh, tato kritéria, máme zde tu informaci, máme zde tu směrnici, která ale nevyžaduje úplné zveřejňování Eh, je to i princip G20, FATF, takže mm, tam mm, se toto, mm, není to povinnost, ale my se držíme mezinárodních norem a vězte, že eh, Jersey a Guernsey vždy respektují mezinárodní normy. Abych jenom doplnil, jak je to na Guernsey jak je to s tím beneficial ownership, ta otázka těch konečných vlastníků. Ehm, proč Guernsey nemá eh, centrální rejstřík eh, těchto konečných vlastníků firem? Eh, ta situace, pokud jde o dostupnost těchto informací je stejná jako na Guernsey, takže máme legislativu z roku 2000, která reguluje fiduciární zprávu a mm, tito správci e, musí vědět, kdo jsou jejich e, klienti, tedy vlastně ti koneční vlastníci ve smyslu požadavku praní proti peněz a due diligence. Kromě toho firmy na Guernsey musí mít zástupce, tedy takzvaného agenta, který bude rezidentem u nás. To znamená, že pokud Guernsey potřebuje mít přístup k informacím o konečných vlastnících, e, my, a my vlastně jsme i dostali řadu dožádání o, tyto informace, tak tyto informace jsou k dispozici, ale se je vyměňovat na dožádání. A pokud jde o tu otázku centrálního rejstříku, tak Guernsey e, sdílí stejný cíl, to znamená e, aktuální přístup k informacím o e, reálních konečných vlastnících a určitě ten centrální rejstřík by to usnadnil. A my teď podnikáme určité kroky, jak jsem zmínil i v úvodu. A naším cílem je na agenci zavést zabezpečené, konsolidované, zabezpečený konsolidovaný rejstřík se designovaným místem, eh, kontaktním místem, který zajistí přístup těmto informacím. Nyní se na tom pracuje na Guernsey a v roce 2017 očekáváme, že budou e, předána doporučení našemu místnímu parlamentu, který to odsouhlasí. Děkuji. Ano, už není čas, dobře, k tomu se vrátíme. Vrátíme především k problému e, tedy e, té e, sazby a e, určitě k tomu ještě budou další otázky. Takže Pokusme se, prosím, ale respektovat těch pět minut vždycky na každé to kolečko Q&A. Takže krátké otázky, krátké odpovědi. A nyní za EPP Danuta Hybner. Short. Krátce. Cute try to be, to be short. Ano, já se pokusím být stručná. Eh, Takto tedy eh, v té odpovědi na dopis Alana Lamasura zmiňujete směrnici EU o administrativní spolupráci a výměně informací, ale to se tedy vašich jurisdikcí netýká, chápeme-li zprávě. Nicméně také jsme v nedávné době slyšeli, že některé malé země, Andora, Liechtensteinsko, asi taky Monako, podepsali nebo podepíší smlouvy o výměně informací s členskými státy EU. Zvažovali jste nebo zvažujete něco takového udělat i vy? Ráda bych se dozvěděla něco více o e, způsobech, jak zlepšit kvalitu informací a jejich výměny s Evropskou unii. A druhá otázka se týká toho, že e, v Evropské unii teď vedeme velice živou diskusi v kontextu balíčku anti-BEPS od Evropské komise. Jak víte, nechceme pouze jako přes kopírák obsat iniciativu BEPS, ale je také potřeba, a to zdůrazňuje zejména Evropský parlament, dobře vyvážit konkrétní potřeby jednotného trhu a mezi například konzistentností s USA. A já nevím, jak vy vnímáte otázku té mezinárodní konzistentnosti zejména co se týká konkrétních prvků jednotného trhu, třeba například vašich pozic, vašich zájmů v nástrojích anti-BEPS. Pan Gray? Děkuji. Takže k tomu prvnímu. Guernsey už několik let, od roku 2005, má operační dohody s členskými státy EU, které jsou ekvivalentní směrnici o úsporách. A na konci loňského roku jsme napsali všem těmto členským státům a řekli jsme jim, že je naším záměrem ukončit tuto směrnici a přejít na společné standardy o reportingu s účinností od příštího roku kdy si budeme vyměňovat informace o roce 2016. Takže de facto už několik let máme automatickou výměnu názor, eh, informací s členskými státy EU podle dohod ekvivalentních eh, směrnici o úsporách a od příštího roku si budeme vyměňovat informace s členskými státy EU na základě společného standardu Common Reporting. Doufám, že jsem vám tím odpověděl. Pan Paul? Já navážu s tou druhou částí otázky to eh, anti-BEPS. Eh, my jsme plně zavázáni programu BEPS, Guernsey i Jersey. A také, jak jsem eh, řekl ve svém úvodu, už mnoho let sledujeme politiku dobrého sousedství EU. My si vážíme toho, co EU dělá, a zejména co se týká jejich programů anti-BEPS, Samozřejmě rozdíly zde vždy budou a my je budeme pečlivě studovat, ale obecně za to myslím, náš celkový pohled je takový, že mezinárodní konzistentnost je velice důležitým konceptem, který se netýká jen eh, třeba francouzských institucí nebo vlád v EU, ale který prospívá všem na celém světě. Takže my se zavazujeme k BEPS eh, politice dobrého sousedství a zároveň chceme konzistentnost a obecně jasná pravidla. Děkuji. Ana Gomeš. Můžete mi vysvětlit, jaká je spravedlnost v systému, kde se daní e, fyzické osoby, ale nikoli korporace? Pokud by se tímto měla jakákoliv vláda řídit, kde bychom byli, co se týká nerovnosti na světě? Říkáte, že eh, daňová rozhodnutí už několik let nepřijímáte. Chci se zeptat, zda třeba eh, udělujete výjimky nebo výhody třeba těm jednotlivcům, kteří jsou daněni 20%? A pokud ano, kdo to dělá? Jaká tam jsou kritéria? K jakému dohledu tam dochází? Protože pokud vím, tak vy nemáte žádný volený parlament. Pokud tedy takovéto výjimky nebo výhody jednotlivcům dáváte, jako se to děje jinde. Co se týče beneficial ownership, tedy vlastnictví společností. Pan Gray, pokud jsem dobře pochopila, říkal, že vy vyžadujete, aby eh, operátoři měli přesné informace, tak tedy musí ta data agregovat společnosti, musí to dělat ty společnosti, anebo máte nějaký centrální rejstřík? A mají k těmto informacím přístup složky činné trestním řízením? A ten veřejný rejstřík společností lze snadno eh, jak si dohledat, aby se mohl, mo, mohl demonstrovat legitimní zájem. No a nakonec, co se týká trustů a nadací. Eh, pokud sledujete eh, trusty a jejich vlastníky, hm, jak to děláte? Máte nějakou povinnou registraci? Za jakých podmínek lze ve vašich jurisdických založit, založit nadaci? Jaký je třeba rozdíl mezi vámi, mezi Jersey a Guernsey a mezi, já nevím, Panenskými ostrovy, Gibraltarem, Bermudami? Děkuji, ano. Pan Pavel. Děkuji, pane předsedo. Těch otázek byla celá řada, nevím, jestli to do pěti minut stihnem. Začnu tou první. Tedy, co se týká zdaně, toho, že prý zdaňujeme jednotlivce a ne firmy. My samozřejmě zdaňujeme celou řadu firm, protože ačkoliv standardní e, sazba daně je nula, máme diferenční sazbu 10%, která se týká všech regulovaných firm ve finančních službách. A vzhledem k tomu, že jsme mezinárodní finanční centrum, tak jak asi lze očekávat, je to právě tato oblast, která je velice výrazná, co se týká příspěvku eh, do našich daňových příjmů. A co se týče eh, podílu celkových daňových příjmů z korporátní daně, u nás je to v podstatě velmi podobné jako v jiných státech. Je to těsně na 25 a to je velice podobné například pro Spojené království. Takže k takové nerovnováze, jak se na první pohled zdá, zase nedochází. Ale pak ještě jedna věc, co se týká té nulové sazby. E, ta nulová sazba, to jak se týká e, společností vlastněných rezidenty, tak e, pokud tito rezidenti generují nějaký zisk, což samozřejmě dělají, protože příjmy potřebují, pak ty zisky jsou v rukou toho jednotlivce a jsou daněny 20%, takže jinými slovy společnosti daníme takto. A teď dávám slovo kolegovi. Děkuji, pane předsedo. Já se zaměřím na ten druhý bod, který se týkal toho, jak daníme jednotlivce. Co se týká daň, eh, systému daně z příjmu na Guernsey, a pokud vím, tak na Jersey je to velice podobné, tak eh, naše první legislativa v této oblasti je z roku 1920 a tehdy to bylo založeno v podstatě výlučně na tehdy existujícím britském systému co se týkalo zdanění jednotlivců, v podstatě k žádným dramatickým změnám od té doby nedošlo. Fungujeme na základě rezidenčního systému, to znamená, eh, eh, jednotlivci jsou eh, daněni podle jejich rezidenčního statusu na ostrovu. A na jednom extrému tady máte nerezidenta, který je daněn za určité příjmy na Guernsey. Další je třeba příjem ze zaměstnanosti nebo příjem z pronájmu Ehm, domů na Guernsey. No a na druhém extrému jsou lidé, kteří žijí na Guernsey a jsou rezidenty Guernsey a tím pádem jsou daněni jako takový ze svých celosvětových příjmů. Podobně jako v jiných státech máme systém různých povolenek jednotlivcům, a to jsou tedy osobní povolenky, různé odečty na zaplacené úroky a tak dále, tak podobně. A kromě toho máme také systém daňového stropu, protože vláda si uvědomuje, že Eh, od určitého okamžiku přispěl daný jednotlivec dostatečně na financování výdajů eh, ostrova a tím pádem jsme zavedli daňový strop tak, aby jednotlivci neplatili víc než určitou částku na dani. A to se týká celé populace. A pokud vím, máme jenom nějakých 30 nebo 40 lidí, kterých se tento strop týká. Takže doufám, že tím jsem vyřešil. A ještě ta registrace těch nadací a trustů. Ano, eh, to byla ta poslední otázka na ty trusty. Jersey, podobně jako většina jiných jurisdikcí, momentálně nemá centrální rejstřík eh, příjemců z těchto trustových nadací, ale eh, to, co je u nás jiné, jak už jsem řekl, je, že máme velice přísný režim pro licencování a regulování eh, takovýchto, takovýchto subjektů, kteří mají velmi přesné instrukce, podléhají velmi přesným požadavkům a musí znát, kdo jsou jejich vlastníci, kdo jsou jejich eh, jaksi zaštititelé. A kdykoliv obdržíme žádosti o informace, celé té řady zemí, se kterými máme dohody o výměně informací, tak v podstatě jsme velice rychle schopni poskytnout jim úplný výpis vlastnictví pro nějaký subjekt, ať už to jsou trustees, nebo vlastníci, nebo příjemci prostředků, a, nebo něco podobného. A myslím si, že v tomto ohledu jsme dokonce ještě pokročilejší než většina jurisdikcí. Ale jak už jsem zmínil, pakliže vznikne mezinárodní standard a my jsme se velice pečlivě dívali na požadavky čtvrté směrnice AML. Pokud tedy bude nějaký takovýto požadavek přijat, ať už na mezinárodní úrovni nebo na úrovni EU, se kterou máme velice dobré sousedské vztahy, tak na to samozřejmě budeme reagovat. Děkuji. Ano, jste před mnohými, včetně svých sousedů v této oblasti? Co se týká těch trastů, my jsme v podstatě jako dvojčata, jsme na tom stejně. Děkuji. Ashley Fox. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval oběma pánům za to, že se k nám dnes dostavili. Ano, vy jste přijali dopisem toto pozvání. Ostatně jste velice aktivní, co se týče zapojení do mezinárodních aktivit, boji proti daňovým údajům, podvodům a vyhýbání se daňové povinnosti. Ostatně byli jste mezi prvními, kteří přijali právě ty globální pokyny o výměně informací. Pane předseda, bych rád požádal naše hosty. Oni oba zmínili, že jejich jurisdikce plní celou řadu mezinárodních i evropských norem ohledně řádné zprávy, ale já bych se jich chtěl zeptat na jejich poradenství ohledně toho, jak by EU mohla lépe ohodnotit právě ty jurisdikce, které jsou více v souladu než ty, které jsou méně v souladu s normami. Takže jaká by byla vaše rada? Děkuji, kdo si přeje zodpovědět první, pan Gray. Děkuji vám za tuto otázku. Eh, to je opravdu eh, důležitý eh, bod. My jsme uvítali ten popis komisaře Moskovičiho, tedy našich ostrovů jako jurisdikce, které jsou souladu a odpovídají normám EU. Takový druh partnerství je zhodný i s naším náhledem. Uvítali bychom, kdyby takovéto uznání nám bylo poskytováno konzistentně. My jsme podpořili přístoj eh, komise i k doporučení z roce 2012 v definování řádné zprávy i ze strany třetích zemí, zejména co se týče závazků eh, mezinárodních norem a používání vlastních norem a vytvoření etického kodexu. Proto jsme také podpořili tento přístup ve sdělení komise z 28. ledna, eh, tedy kde se zdůrazňují ty cíle, transparentní kritéria, běžné postupy, postupy a pravidla na mezinárodní evropské úrovni. Nicméně eh, nyní tu vyvstává otázka spolupráce, která se může tak nějak rozmělnit těmi debatami o daňových sazbách. My si samozřejmě uvědomujeme, že i nadále probíhá diskuze na radě a i ostatně zde v parlamentu o té eh, otázce minimálně efektivního zdanění. Nicméně eh, nepanuje zhoda mezi členskými státy v této věci a ani ve věci interní politiky. Ale ta otázka daňová, to není jediné kritérium, které se objevuje ve sdělení komise z ledna. Ehm, existuje i eh, zpráva AP z prosince loňského roku, která to zmiňuje. Členské státy identifikují určité jurisdikce na základě jejich vlastního seznamu, možná tím, že si volí čistě jenom podniková kritéria nebo potřeby eh, reportingu a plnění povinností na základě tedy daňových sazeb, ale na to by se nemělo nahlížet jako na nějaký černý seznam, protože eh, to je vlastně rozhodnuto stávající politikou EU. Děkuji, pane předsedo, pokud k tomu mohu něco dodat, k tomu poslednímu bodu mého kolegy. My mm, samozřejmě eh, se věnujeme i těm eh, jurisdikcím, které se stále nacházejí na tom černém seznamu, tedy v kontextu toho, co sdělila komise a jak nahlíží na tu takzvanou interaktivní mapu. A to rozdělení bychom si přáli, aby bylo takové tedy eh, mm, trošku eh, jasnější mezi těmi, kteří jsou na seznamu a těmi CFC, těmi ovládanými zahraničními společnostmi. Členské státy obecně následují ten přístup přijatý Itálii z počátku tohoto roku, to znamená stahují ze svého černého eh, seznamu eh, určité eh, daňové, případy určitých daňových sazeb a spíše obecná pravidla uplatňují, která se mohou tedy uplatňovat na všechny jurisdikce celosvětově. Mnohé země, včetně mnohých členských států EU, mají legislativy ve věci CFC, ale nezveřejňují seznamy eh, zemi, na které se uplatňují tato pravidla a my máme takový dojem, že tím, že mají svůj, řekněme, černý seznam, tak, tak nějak neplní své zodpovědnosti. A, a také si myslím, že bychom si doufali, kdyby členské státy i komise mohly více veřejně uznat i ty výsledky zhodnocení, které provádějí mezinárodní organizace, jako třeba to Globální forum o transparentnosti, AML, FOSCO a další, které vidí e, Guernsey a Jersey poměrně pozitivně, jako tedy oblasti, které plní mezinárodní normy. Děkuji a nyní paní Cora van Nieuwenhuizen. Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala dvěma oběma hostům za to, že eh, se k nám dostavili. Vy jste oba zmínili mnohokrát slovo transparentnost a stejně tak daňovou neutralitu. Takže já mám otázky napojené na toto téma. V první řadě transparentnost. Zdáte se, že poměrně pozitivně nahlížíte i na ta mezinárodní doporučení o hodnocení a jak je to ale ohledně těmi standardy vykazování činnosti? I tady na to nahlížíte tak entuziasticky, na tu věc transparentnosti. A pokud jsem to pochopila, tak Guernsey a Jersey nemají formální bankovní e, tajemství, tedy uznávané v rámci e, trestního zákona. Nicméně tajemství je zajištěno prostřednictvím samozřejmě těch eh, trustů eh, podniků. Takže jak nahlížíte na tu stávající i budoucí politiky v této věci, zejména pokud se zavazujete, že opravdu chcete spolupracovat v tom, na tom boji proti daňovým únikům? A ještě závěrečnou otázku. Vaše jurisdikce jsou používány britskými společnosti k, mm, eh, jaksi, uchování jejich prostředků, také eh, mohou u vás zakládat eh, nebo využívat vaše společnosti, zakládat tam pobočky a výsledkem tohoto pouze platí daně na eh, daň, to znamená buď těch 5% nebo těch vašich 0%. Mohli byste toto více rozvinout, jak zase toto je v souladu třeba s těmi evropskými pravidly o daňové neutralitě. Děkuji, pan Pavel v první řadě. Takže v první řadě otázka transparentnosti. Myslím si, že jsme eh, v našich úvodních projevech již řekli, že jsme opravdu zavázáni plnit program BEPS a byli jsme opravdu první eh, části, která se zavázala i k tomu CBCR. Eh, Máme určitá doporučení ve fázi přípravy a jak si je hodláme zrealizovat co nejdříve. A co se týče zveřejňování, tady zase, jak jsem již předeslal, tady se snažíme eh, zaměřit na to, jaká budou mezinárodní pravidla a ostatně jaká budou i evropská pravidla. A s velkým zájmem tedy očekáváme ty výsledky. Doufám, že přijdou brzy ze strany EU a také se zaměříme na to, jak je budou přijímat členské státy. Ano, takže máme určitý postoj i ohledně toho, kde můžeme být eh, třeba proti těm mezinárodním postojům. A ještě bych chtěl možná trošku poopravit tu situaci bankovního tajemství. Guernsey a Jersey neuplatňují bankovní tajemství, nemáme žádnou legislativu, tak jak může existovat v jiných zemích, eh, které tedy toto umožňují. Máme eh, určité úpravy týkající se důvěry, Eh, tak jako je to například ve Spojených, eh, Spojeném království nebo i v některých jiných evropských zemích. To se týká určité míry ochrany jednotlivce. A pak ještě stručně zazněla tady určitá eh, nabídka, tedy určitý otázka ohledně těch trustů, zda tyto mohou být podrobeny také tajemství nebo nějakým úpravám. Ehm, Měla by to být transparentnost pro eh, tyto fondy stejně tak jako pro společnosti. Nicméně my uznáváme, že je tu určitá potíž i v tom občanském zákonníku, co se týče právě uznávání toho konceptu či definice těch trustů. Takže eh, my jsme eh, dělali určité prezentace i vůči jiným jurisdikcím, například ve Stockholmu, v Kodani, v Rize, a hodláme tak činit i například v Paříži a přijali jsme také nabídku takto eh, učinit prezentaci tady u vás v parlamentu, pokud budete mít zájem, abychom lépe eh, jak si popsali, co stojí v pozadí tady toho a jak a tedy odstranit ten náhled na tu, na to, řekněme, na to tajemství, to tajemnost. A to znamená, že velice rádi přispějeme k tomuto objasnění, pokud ji uvítáte. A o té situaci britských společností děkuji, pane předsedo. Ano, já se pokusím dodržet řečnickou dobu, takže se chopím těch eh, zbývajících eh, prvků. Oni jsou spojeny, týkající se v podstatě eh, společného tématu, tedy výměny informací se zeměmi, které mají legitimní eh, jaksi potřebu obdržet ty informace tak, aby se zajistilo, že jejich daňová pravidla jsou v souladu. A tedy zazněl tu příklad Spojeného království v této konkrétní otázce, ale může se to týkat i jiných jurisdikcí, které mohou požádat o informace týkajících se jejich společností v Guernsey nebo v Jersey. Já bych využil tedy ten příklad Spojeného království. Máme dohodu o dvojím zdanění, od 50. Eh, let loňského století. To zahrnuje tedy hmm. výměnu informací, také dohody o výměně informací se Spojeným královstvím. A v nedávné době také jsme zahájili mezivládní dohodu se Spojeným královstvím o, o vlastně uznávání ekvivalent FACA a a hodláme tedy eh, toto eh, zrealizovat od příštího roku. Je tu celá řada příkladů. Spojené království stejně tak i jiné jurisdikce mají opravdu potřebu eh, prověřit to, že jak si řeší i ty jejich konkrétní případy, pokud mají nějaké domněnky na nějaké úniky a, nebo situaci určitých rezidentů a hodlají tedy obdržet ty informace z naší strany. Tady jsme zase vázáni tím globálním fórem OECD, protože toto v podstatě vyžaduje míru spolupráce z naší strany. Děkuji. Ještě abych doplnil tu otázku v jednom z těch vašich úvodních projevů. Jste řekli, že máte i bilaterální daňové úmluvy s 23 členskými státy EU. Obsah těchto úmluv je stejný jako ten se Spojeným královstvím, nebo je to odlišné? Děkuji, pane předsedo. Ty dohody, na které se odkazujete ohledně um, výměny, tady jich máme eh, tedy nějakých 60 s zeměmi po celém světě a 23 z nich eh, jsou tedy členské státy EU, včetně Spojeného království. A v podstatě pouze na maličké výjimky v textu jsou stejné. Eh, Děkuji, Paloma López za GUE. Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit španělsky. Zaprvé chci vám poděkovat, že jste přišli na náš výbor. Myslím si, že dnešní i zítřejší jednání nám umožní eh, si vyměnit zajímavé názory. Eh, ohledně daňových úniků, obcházení daní a to se netýká pouze tedy na národních společností, ale v podstatě se to týká těch, kteří plánují své eh, daně i osobní spolu s eh, těmi podniky, které pomáhají velkým nadnárodním společnostem a ty nadnárodní společnosti v podstatě to je takový řetězec, který e, i potom financuje rozdělování důchodů e, pracovníků ve prospěch velkých kapitalistů. A jsou to ty offshoreové e, místa jako to vaše, které hraje centrální roli. Mě překvapilo, že jste odmítli různé pokusy definovat Eh, eh, vaše státy jako daňové ráje. Je to těžké. Jak jiný název použít na tato území, kde většina podniků, společností platí nulovou daň? A také i eh, transfery dividende mezinárodním vlastníkům, protože tady konkrétně jde přece o toto, že se neplatí daně a ani zde není veřejný dostupný eh, rejstřík pro třetí osoby, aby měli přístup třetí osoby, aby mohli zjistit finanční vlastnictví či účetnictví, eh, daňové bilance a tak dále. A i odpovědi orgánů na finanční krizi byly to, bylo to, že vytvořili nové obskurní nástroje jako nadace a mm, aby mohli tedy v podstatě schromažďovat obskurní eh, mm, peníze z Číny či, či z Perského zálivu. Posice těchto eh, ostrovů a vztahy s Velkou Británií, to znamená větší spolupráci než tu, kterou chcete vy poskytovat. To znamená i eh, doža, do, samozřejmě pozitivní, že akceptujete dožádání od soudu, ale co je třeba, je konkrétní spolupráce a nejen jenom automaticky, že budete reagovat eh, pouze, pokud vzniknou skandály. Jde o to upří, o upřímný dialog. Hmm. Již mnoho let se o tom hovoří, ale nicméně málo změn ke kterým došlo. Já bych se chtěla vás zeptat, zdali máte za to, že finanční aktiva e, ostrovů, e, tedy tisíců, v tisících, v miliardách euro, pardon, zdali vůbec se to týká, e, zdali to je generováno ekonomickou činností takových ostrovů, kde žije pár stovek tisíc obyvatel a v podstatě na Gerzi mají zahraniční subjekty svá aktiva a já se ptám, jaké procento finančních operací probíhá mezi podniky stejné skupiny koncernů či stejných vlastníků. Pro mě je to nepochopitelné, že v podstatě od eh, Londýna, tak eh, blízkého centra, kde, mm, finančního centra, že existuje Eh, takové finanční centrum eh, zcela vedle, to asi bude, eh, takže nad tím zavírají oči spojené, zavírá oči Spojené království. A zda hodlá Spojené království a Evropská unie přijmou tedy podmínky pro účetnictví podniků, jinak v Evropě, jinak asi by bylo těžké vůbec nějakým způsobem sankcionovat ty finanční operace, na kterých participujete. Je třeba, abyste je byli schopni objasňovat. Děkuji. A to byla dlouhá otázka. Děkuji, pane předsedo. Jak jsem řekl v úvodu, Guernsey dobrovolně spolupracuje eh, se skupinou kodexovou skupinou a má svůj daňový systém, který předkládá k analýzám a i několik eh, aspektů se považovalo za škodlivé a my bez výjimky jsme tedy se s tím vypořádali. Hmm, I po změně daňového systému, kdy teď eh, hmm, máme tedy tu eh, nulovou sazbu, a, a, hmm, ale i opět korexová skupina se naším režimem zabývá a nebyl shledán za škodlivý. Nulová sazba jako taková se nepovažuje za škodlivou sazbu touto kodexovou skupinou EU. Řešení eh, vašich otázek a to eh, eh, zneužívání daňových režimů jinde na světě, a tak jediná odpověď na to bude poskytování informací. Mm, a Guernsey a Chelsea si myslím si, že tady eh, velice dobře vždy spolupracovali a respektovali mezinárodní normy týkající se transparentnosti vyměňovaných informací, protože jediný způsob, jak nějaká země bude schopná aplikovat eh, vlastní legislativu a zdaňovat eh, ty osoby, které by měly být zdaňovány na svém území, no tak jediná cesta je mít o tom informace. A většina eh, daňových poplatníků ve většině států respektuje legislativu, předpisy. A tady jde o to, že doufejme, že malá část obyvatel jurisdikce, kteří si zvolí z nějakých důvodů e, obcházet e, daně či krátit daně e, a využívat různé k tomu struktury. A tak jediný způsob, jak, jak finanční úřady to mohou řešit, je, že budou mít informace o tom, co se děje a potom mohou jednat podle vnitrostátních předpisů. Spolupráce Guernsey, tím, že jsme podepsali celou řadu eh, dohod o výměně daňových informací, finančních informací, tak to je jedna cesta k řešení tohoto problému. A další, daleko novější cesta je automatizovaná výměna informací. To začalo v podstatě se směrnicí o úsporách a nyní máme i ty normy, společné normy reportingu. To znamená, že že předem eh, lze vědět o eh, obcházení daní. My budeme mm, posílat informace podle společného reportingu a o mm, aktivech, majetcích finančních institucí na Guernsey Jersey, tak abychom mohli i zkoumat rezidenci eh, těchto subjektů a zjistit, zda nedochází k obcházení daní. To je způsob, jak Guernsey může nejlépe spolupracovat s ostatními státy. Na základě mm, nějakých námětů mm, nebo toho, že říkáte, že jste v podstatě my nemáme žádnou hospodářskou činnost. My máme průmysl, dost velký průmysl, trastový, nadační průmysl, 2000 lidí tam pracují, e, to jsou ty různé plány kolektivního investování a spravují tam obrovské objemy aktiv. 2000 lidí, to je dost velký podnik. Náš průmysl tedy je ekonomicky aktivní, je to reálná aktivita na ostrově e, a Samozřejmě to se netýká těch eh, eh, firem, které by se u nás jenom zaregistrovaly a v podstatě tam nepodnikaly, to není ten správný obrázek o našem ostrovu. My máme asi 18,5 tisíce podniků u nás, to je celkový počet podniků na našem ostrově. Možná, že zde panuje takový dojem, že Guernsey mm, má tady statistické podniků, ale tak tomu není. Eh, to jsou podniky, které eh, se registrovaly jinde a mm, já doufám, že tím jsem eh, odpověděl na vaši otázku a pan Paul to určitě stručně doplní. Jenom abych navázal na velikost těch bankovních depozit. Zde je situace, že my již máme dost velké know-how a profesionalitu, což znamená, že jsme atraktivní na trhu a řada lidí se snaží eh, zajistit své peníze, aktiva a naleznou to u nás na Guernsey a Jersey. A zde několikrát dnes odpoledne již tady to padlo. Ano, jak i řekl generální tajemník OECD, i G20 to řekla také. Zde není žádné místo, kde by bylo možné něco schovat, žádné bankovní tajemství, nic utajeného. Všichni, kteří uloží své prostředky na Guernsey Chelsea, tak budou podléhat té povinnosti výměny informací podle stávajících norem. Thank you. Děkuji, Sven Gigold. Za prvé, vítejte, děkuji, že jste přišli, poněvadž víme, že Kajmany, Kajmanské ostrovy odmítly přijet a neodpověděli ani na naše otázky. Takže skutečně vám upřímně děkujeme, že jste přišli na slyšení. Samozřejmě, Svene. Mm, to není pravda, pane předsedo, to je pravda, ale to je první výměna. A zítra opět napíšu úřadům Kajmanských ostrovů a aby přijeli tak to vám přeji. Pane předsedo, hodně štěstí. Nebo vás tam pošleme. Mm, ano, eh, tak a teď se to odečítá od mé řečinské doby. Za prvé, samozřejmě, eh, oba ostrovy také mají přístup na evropský kapitálový trh a evropský trh jako takový. Eh, já chápu tady z této diskuze to, že by eh, pokud je o finanční eh, tajemství, tak vy jste docela transparentní. Ale samozřejmě ono je snadné být transparentní, když nezdaňujete. Eh, protože v řadě případů je to nulová sazba. No tak potom je snadné být transparentní ani není třeba mít tax rulings, když ta sazba je nulová. A poněvadž smysl těch tax rulings je právě vyhnout se vysoké sazbě zdanění v zemích jako Lucembursko či Nizozemsko. Ale i tak se vás ptám, zdali si myslíte, že to je v zájmu dobrého sousedství, Eh, v podstatě jít eh, pod 10, eh, respektive 12,5%, což je minimální sazba, která se aplikuje v EU. Já to říkám de facto. A myslíte si, že to je v rámci dobrého sousedství, tedy v podstatě tato nekalá daňová soutěž tím, že aplikujete nulovou sazbu? A za druhé, jak jste zmínili, my máme směrnici pro, pro proti praní špinavých peněz, která se revidovala, novelizovala a ta vyžaduje ty rejstříky konečných vlastníků, těch beneficial owners, nejenom, aby to bylo přístupné e, orgánům, ale i třetím stranám s legitimním zájmem. Naštěstí Spojené království k tomu přistoupilo a já se ptám konkrétně, eh, můžete také se zavázat, že otevřete tyto rejstříky, zveřejníte, anebo že alespoň zajistíte přístup zainteresovaným stranám, tedy třetím stranám s legitimním zájmem. A také i vím, že zde existuje výměna se Spojenými státy, již i jsme se dohodli na určitých opatřeních a já se ptám, zdali vaším eh, evropským sousedům dáte ekvivalentní zasah zacházení, jako to, které dáte e, Spojeným státům podle FATKA. A já, Estonsko a Polsko, pokud se nemýlím, tak e, e, vás vymazali se seznamu daňových rájů. Já se ptám, jak jste lobovali, aby se vám to podařilo? Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Paul. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to, co jsme tady slyšeli, pokud víme, tak neexistuje žádná smlouva, dohoda o společné daňové sazbě, mm, aspoň to je obecný názor mm, z OECD, z G20, z EU, který nám říká, že daňové sazby jsou v, eh, v suverénní pravomoci státu, že si to každý stát může stanovit podle vlastních potřeb náš názor vždy byl, že my nemáme žádné dohody o e, dvojím zdanění a e, my máme právě i tu nulovou sazbu, abychom se vyhnuli dvojímu zdanění. A my jsme se dohodli a dnes jasně jsme to tady deklarovali, že tento proces může efektivně fungovat, pokud bude existovat e, skutečná transparentnost, transparentnost a výměna informací se všemi státy. To je náš názor a více méně to je názor, který byl akceptován, eh, že tedy eh, rozsáhlá transparentnost je klíčová, i když máme nulovou sazbu, i eh, když některé státy mají tedy efektivně nízkou sazbu a tady jde o to potom, to aby ta protiváha byla ta transparentnost. Potom ta americká fatka. Takže my, eh, ano, respektujeme společné normy reportingu výkaznictví a ty jsou velice dobré podle nás a vlastně lepší než FATKA, než ty americké. A když se podíváte na dokumentaci vydanou OECD, eh, když porovnáte ty eh, různé tedy normy reportingu, tak zjistíte, že často tedy my jdeme ještě dále jsme striktnější. Všechny členské státy tedy budou dostávat informace podle CRS, protože také jsme to podepsali a tyto informace tedy začnou být vyměňovány v roce 2017. Já myslím, že my zcela respektujeme toto a můj poslední bod, mm, pokud je o e, jurisdikce, které, že to, že jsme byli vymazáni ze černého seznamu, no tak ano, to bylo kvůli tomu, že jsme zača- že, jsme, eh, že spolupracujeme a pokud je o ty černé seznamy, tak ty většinou obsahují zemi, které nespolupracují a my jsme tedy zahájili velice extenzivní spolupráci, jak jsme popsali, takže není důvod, abychom se trvali na tomto seznamu. Vy jste neodpověděl na téma rejstřík těch konečných vlastníků, Beneficial Ownership Register. Ano, já myslím, že jsem to již odpověděl předtím. My samozřejmě respektujeme mezinárodní postupy, směrnici proti paní špinavých peněz, my víme, o co tam jde a my jsme řekli, že my budeme pracovat eh, eh, s, s, eh, s členskými státy a budeme implementovat tuto směrnici a podle principu dobrého sousedství určitě také i budeme v souladu s tím, co dělají členské státy. Tady jsme velice vstřícní, zatím ale nevíme, co členské státy EU učiní při implementaci této části směrnice. Já se omlouvám, ale myslím, že ta, směrni, ta otázka byla o ničem jiném. Já jsem se ptala k registru. O te, vy vůbec budete mít takovýto rejstřík, jak se požaduje, a zajistíte přístup třetím zainteresovaným stranám, to znamená nejenom státním úřadům, a nebo i dokonce stejně jako Spojené království, tedy provedete opt-in a vy jste řekli, že snad ano a již máme tu normu rok tady na stole a takže vy říkáte, že se budete chovat jako dobrý soused, tak já e, mám pocit, ale že v tom vaše odpověď nebyla jasná. Pokud je odkaz na třetí strany, já myslím, že jsem odpověděl, pane předsedo. Opět, co tady chceme deklarovat? My respektujeme, my sledujeme, pardon, vývoj v Evropské unii, pokud je o směrnici proti praní peněz a pokud to dobře chápeme, k dnešnímu datu podle této směrnice, čtvrté směrnice, není žádný požadavek na centrální rejstřík, který již máme řadu let, ale není se požadavek, aby byl veřejný. Takže čekáme, jak se toto vyvine. A pokud je otázku jako je ta totožnost e, a zainteresované strany, no tak tady my také budeme sledovat e, to, co udělají členské státy, jak e, legislativu si vytvoří a až na ta chvíle, tak No, se rozhodneme, čeho se přidržíme. Takže my jsme vstřícní, my, jsme, my chceme respektovat principy dobrého sousedství, to znamená, sledujeme vývoj u našich sousedů, tedy asi ve Spojeném království nedoufejme, že v EU jsou i jiní člen, jiní sousedi. Nejenom Spojené království. Tibor Cany. Thank you very much. Eh. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já zkuši, zkusím své otázky co nejvíc zjednodušit. Eh, chci oběma pánům poděkovat za to, že k nám dnes přišli a děkuji také za poskytnuté informace. Já zastupuji své evropské spoluobčany a eh, oni obvykle věci formulují jednoduše. Tak tedy, podle toho, jak to vidíte vy, jaký je váš upřímný důvod, vaše zvažování, vaše filozofie, ten základní podklad pro to, že jste zavedli tu nulovou korporátní daňovou sazbu? Druhá otázka. Řekli jste, že máte omezený přístup na jednotný trh. Jste připraveni vyjednat si spravedlivou úroveň příspěvku do rozpočtu eh, jednotného trhu, jako třeba například Norsko? Děkuji. Děkuji. Pan Gray? Děkuji, pane předsedo. No, ta filozofie za tou nulovou sazbou je taková, že, eh, tedy jak říkal pan Pavel na úvod, že ty ostrovy v podstatě fungují jako vstupní bod finančních prostředků z fondu do Evropy. A my se snažíme nedělat to, abychom eh, do toho investičního procesu přidávali dvojí zdanění, protože Guernsey a Jersey mají poměrně omezený počet dohod o dvojím zdanění a ještě omezenější eh, počet těchto dohod s členskými státy EU. Je pravděpodobné, že pakliže bychom vymáhali daně z transakcí, které přes ostrovy jdou, pak ty daně budou v podstatě nezískatelné nebo nevymahatelné v jiných jurisdik jurisdikcích. A tady hrozí nebezpečí toho, že e, to, že by ty transakce přešly přes naše ostrovy, skutečně by byly moc daněny. Takže tím, že neuvalujeme své daně na tento druh transakcí, umožňujeme, aby daňové závazky vznikly tam, kde ty aktivity se provádějí a nebo alespoň v bodě, kde se přijímají ty příjmy. E, například tedy tím vlastníkem, pakliže se jedná o společnost. My tedy nezavádíme jaksi dodatečnou vrstvu zdanění těchto transakcí. Děkuji. Nicméně, eh, abych tak řekl, to samo o sobě, jak už jsem tady několikrát řekl, není tak vážný problém, dokud všichni vědí a mají schopnost získat si informace, aby chápali, co se děje, kdo je vlastník, kdo dostává příjmy z dané transakce. Co se týká potenciálu přispívání do rozpočtu EU, no, my samozřejmě nejsme členskými státy EU, takže já si nemyslím, že bychom se tím směrem ubírali. Děkuji. Děkuji. Vy nejste ani členem, členy EU, ani členem Evropského hospodářského prostoru. Takže není důvod, aby vy jste v této fázi samozřejmě Můžete ale vyjednat si něco jiného. Ana Gomeš, opět. Ano, děkuji. Můžete nám říct, kolik úředníků máte ve svých daňových zprávách na svém území? Doufám, že to nejste vy dva pánové, kdo například rozhoduje o tom daňovém zastropení Eh, na té, u té daně jednotlivců. Nebo třeba o těch eh, odpočtech. A také se chci zeptat na toto. Vy tady činíte eh, dojem, že jste finanční centra. V podstatě žijete z peněz, z financí. Jak můžete být i tak neproaktivní eh, v, tom, eh, v těch změnách toho, co je potřeba změnit, aby se začalo důvěřovat finančním centrum? Tady mluvím o otázce zveřejnění těch vlastníků, trustů a nadací. Proč si myslíte, že Spojené království je tou zemí, která skutečně nechce abychom trusty zahrnuli do té směrnice proti praní špinavých peněz, co se týká tedy uvolňování informací o vlastnictví v rejstřících. No a potom eh, eh, chci trvat na své otázce o nadacích. Za jakých okolností může být nadace registrována ve vašich jurisdikcích? Je zapotřebí nějaký účel, nebo to může být chápáno jako jakýsi nástroj k tomu, aby se někdo vyhnul dani. Nebo ne vyhnul dani, ale dejme tomu, že by schoval příjmy z nějaké činnosti. Děkuji. A pak ještě jedna otázka nakonec. Hodláte agregovat a zveřejňovat data o offshore eh, aktivech, které jsou uloženy ve vašich institucích, tedy podle země pobytu vlastníka? Eh, zajímalo by mě totiž, kolik Portugalců u vás má účty ve vašich jurisdikcích. To by mě skutečně zajímalo. Ano, chcete jména, předpokládám, říká pan předseda. No nic, pan Grey. Děkuji, pane předsedo. Tedy daňová zpráva, eh, oni se naše zprávy liší, jsou různě veliké, takže ta na Guernsey eh, je v podstatě jedna kancelář a zhruba máme 100 lidí zaměstnaných. To znamená lidí na plný částečný úvazek, dohromady jejich 100 full-time ekvivalentů. Osoba definitivně zodpovědná za eh, daň z příjmu je ředitel pro daň z příjmu, kterým já jsem byl do konce roku 2015, takže já jsem tou osobou byl, ale pouze do konce loňského roku. Já jsem rozhodoval o tom, kdo má nárok na um, odpočty a uh, různé povolenky. Co se týká vlastnictví trustů, to je tak trošku nepřesné, protože trust eh, není entitou. Trust je v podstatě pouze právním opatřením, takže nemáte žádného vlastníka trustu. Trust je provozován v podstatě eh, trustees, kteří ovládají ta aktiva jménem jaksi, jak eh, jaksi příjemci, jménem příjemcům je to takové, taková oblíbená nepřesnost, které jsme se zatím nedotkli, možná teď je ta pravá chvíle. Lidé často hovoří o Guernsey a e, e, o guernseyských a jerseyských trastech. E, to, co tím většinou myslí, jsou si sepsané podle práva na Guernsey a Jersey. To v podstatě znamená, že pakliže by v souvislosti s trastem došlo k nějakým sporům, tak ta, ten spor by se řešil u soudu na Guernsey. Protože guernseyské soudy jsou to místo, kde se řeší guernseyské záležitosti. Takže v podstatě můžete mít někoho, kdo žije na úplně opačném konci světa, vytvoří e, eh, trast uvede, že ten trust je vytvořen podle genzijského práva, ale genzijské úřady o něm nic neví. Třeba eh, na Genzi nejsou vůbec žádná aktiva, eh, ani trustees nesedí na Genzi, ani příjemci nejsou na Genzi, takže tím pádem my nemůžeme vědět, že takový trust existuje. A to je, ten, to je ta obtíž s vytvořením nějakého rejstříku trustů, protože těch by byla celá řada, eh, o kterých my bychom nevěděli vůbec nic. Co se týče otázky poskytování podrobností o aktivech členským státům, to v zásadě udělá ten standard společného reportingu od příštího roku. To znamená, genderské instituce, instituce budou poskytovat údaje našim daňovým zprávám na Guernsey a Jersey. Budou se poskytovat podrobnosti o příjmech a typech aktiv investorů podle eh, společných standardů reportingu a naše daňové orgány toto pak budou sdělovat daňovým úřadům v členských státech EU a ve všech ostatních jurisdikcích, které budou účastné na těch standardech o reportingu. To znamená, detailny o těchto holdinzích časem přitečou eh, těm příslušným orgánům v daných jurisdikcích. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych se vyjádřil k té otázce nadací co se týká našich ostrovů, tak nadace jsou pokryty legislativou a jsou předmětem eh, všeobecného dohledu. Jedna věc, kterou jsme neřekli, je, že v červnu 2014 eh, šéf minister Jersey učinil prohlášení ohledně toho, že naše ostrovy nepotřebují a nechtějí v podstatě eh, dávat útočiště komukoliv, kdo podvádí na daních a to se týká i nadací a všech ostatní. Jsou tady tři složky. Za prvé, eh, ten eh, propagační orgán pro průmysl vydal eh, kodex dobrého chování. Regulátor má zapovinnost provádět kontroly v terénu. Jedním z účelů tohoto je zjistit, zda eh, se neprovádějí nějaké aktivity, které by byly neprospěšné reputaci ostrova a za třetí vláda může ovládat, kdo eh, jak si prostřednictvím licence může na našich ostrovech působit. To znamená, to jsou takové ty to je takový ten trojí systém, který na Jersey zajišťuje, že ten biznis, který se u nás provádí, je prováděn v souladu s nejlepšími zájmy ostrova a jeho budoucí reputace. A to se vztahuje samozřejmě i na trastovou zprávu a nadace a všechny ostatní činnosti pod tím eh, celkovým dešníkem finančních služeb. Děkuji, místo předseda Bernd Luke. Thank you very much, gentlemen, for... Děkuji vám, pánové, za to, že jste přišli. Pan Powell poznamenal, a myslím si, že má naprostou pravdu, že je suverénním právem každého státu rozhodnout se, jaké daňové sazby bude aplikovat. Úkolem tohoto výboru není v podstatě podívat se na daňovou konkurenci, ale spíše se zaměřit na problémy státní pomoci, která by byla jaksi podle práva Evropské unie nelegální. Mě zajímá, zda to, co se děje na Guernsey a Jersey, může být i považováno za státní pomoc. Eh, ne třeba nelegální podle vašich zákonů, ale nelegální podle těch našich. Z toho, co jste řekl vy, pane Grey, chápu, že eh, v podnicích dochází k reálné činnosti, takže to není skutečně jenom nějaká cedulka na dveřích, ale je to místo skutečné aktivity. Obvykle eh, Opodstatnění pro zdanění podniků a občanů je, že daně jsou cena za to, že se využívají veřejné služby, jako je infrastruktura nebo veřejná zpráva a tak dále. Takže pakliže máte skutečné činnosti vyvíjené skutečnými podniky a oni tedy využívají tím, že tam mají reálnou aktivitu, vaši infrastrukturu a vaše veřejné služby, proč po nich nechcete daně? Pokud máte nulovou daňovou sazbu a oni přitom využívají vaši infrastrukturu, neřekl byste, že to je forma státní pomoci? Děkuji. Děkuji, pan Gray. Děkuji. No, jenom tak na úvod, na Guernsey je zhruba jenom 6800 lidí, kteří jsou zaměstnáni ve finančním sektoru v té nejširší definici a z toho méně těsně, eh, o něco méně než 1900 je zaměstnáno v bankovnictví, 1700 v trastech a jejich zprávách a, jak jsem řekl, zhruba 2000 v eh, řízení fondu. A kromě toho je tady ještě zhruba dalších 700 lidí z právního sektoru a 500 v sektoru účetnictví. Takže my zde na ostrově máme velkou, velký počet lidí, kteří na plný úvazek um, vykonávají nějakou takovou činnost. A všichni tyto lidé mají vyplácené platy a ty se zdaňují samozřejmě. Většina daňových příjmů na Guernsey pochází od jednotlivců a velký podíl z toho pochází od zaměstnanců konkrétně za to. Takže Eh, do té míry, kdy nějaký podnik je činný na Guernsey a někoho zaměstnává, tak samozřejmě ti lidé jsou považováni za spotřebitele služeb a také na ně uvalujeme daň, eh, tedy na ty jednotlivce, kteří vyžadují nějakou službu. Eh, potom máme také pozitivní daňové sazby u celé řady podniků. 10% se například uvaluje na banky, na určité pojišťovací aktivity, na různé svěřenecké činnosti a jiné trastové aktivity. Takže v rámci finančního sektoru máme celou řadu dalších subjektů, kterým je účtována desetiprocentní daň. To jsou většinou takové ty větší podniky, které mají skutečné kamenné pobočky na ostrově. A to jsou ty subjekty, o kterých jsem mluvil, mluvil jako o těch substantivních. Pak je celá řada společností na Guernsey, kterou vlastní nerezidenti a které provádějí činnost pouze mimo ostrov. A to jsou firmy, které spadají do té nulové sazby. No, zda je toto možné považovat za státní pomoc, jak eh, jste řekl vy, No nevím, státní pomoc je koncept EU, my v EU nejsme. Takže já asi nejsem dosti kvalifikovaný, abych hodnotil, zda toto je státní pomoc nebo ne, protože my ten koncept zkrátka ve své legislativě nepoužíváme. Dobře, eh, díky za odpověď a ještě jedna doplňková otázka. Zajímalo by mě, toto. Pokud vás správně chápu, tak říkáte, dobře, jednotlivci jsou zdaněni, tedy ti, kteří pracují v nějaké firmě, ve finančním sektoru, který je u vás na ostrově, a tím platí za infrastrukturu, kterou ty finanční společnosti užívají. Ale jiný jednotlivec, který dostává své příjmy, já nevím, z návratu na kapitálu, tak by platil stejnou daň, když to bude stejný objem e, příjmu, i když nevyužil vaši infrastrukturu? Měl by tedy stejnou daň jako ten člověk, e, kdo používá vaši infrastrukturu? Já myslím, že ta otázka platí, protože možná, že zde je něco, co by podle našeho chápání bylo kvalifikováno jako státní pomoc. A když dovolíte, ještě jedna otázka, říká pan předseda, když říkáte, že některé firmy jsou daněny Jaký je tedy daňový základ? Je to korporátní daňový základ nebo máte nějakou jinou metodu? Máte nějaký referenční rámec, já nevím, třeba eh, korporátní daňový základ ve Spojeném království, nebo máte něco vlastního, nebo jak to funguje? Dobře, tak nejprve to druhé, protože to možná pomůže dokreslit eh, tu situaci. Firmy i jednotliví lidé na Guernsey, kteří jsou rezidenti v nějaké společní, společnosti, což je na Guernsey tedy buď tady eh, forma incorporation, anebo to řídí nějaký rezident, to se skutečně zakládá pouze na příjmech. My nemáme daň z kapitálu, nemáme daň z přidané hodnoty, nemáme eh, zdanění, ehm, eh, zdanění dluhu, nic takového. Máme pouze daň z příjmu. Takže ta daňová sazba pro firmu, ať už je to 0, 10 nebo 20 to jsou její celosvětové příjmy a e, jednoznačně tedy samozřejmě e, dáváme určité odečty pro skutečnou e, obchodní činnost, zohledňujeme amortizace a tak dále, ale kromě toho nemáme nic neobvyklého, jaksi nebiznisové výdaje, které by si nějaká firma mohla odečíst při stanovení základu daně. Takže tolik k tomu druhému. A když se vrátím k tomu k prvnímu dotazu, Vláda Guernsey je toho názoru, že ta největší aktiva, která na ostrově máme, jsou právě naši zaměstnanci. A většina daně se účtuje právě jednotlivcům, ne firmám. Pokud podle vnímání EU by toto byla státní pomoc, no, tak to tak musíte i vnímat. Dobře, vy, vy, vy říkáte tedy, že nemáte infrastrukturu, tak za ní nemusíte vybírat daně. No, infrastrukturu máme, ale vláda se rozhodla své příjmy z daní financovat z daní uvalených na jednotlivce a určité prvky korporátního sektoru. No velmi stručně, když mi dovolíte, jenom tak do záznamu bych eh, abych tady eh, potvrdil to, co říkal kolega, na Jersey máme 13 tisíc zaměstnanců ve finančním sektoru, 4700 v bankovnictví, 3700 v trastech a řízení fondu a tak dále, 2400 eh, v právních eh, firmách a 1100 v účetnictví, ale v podstatě je to více, protože finanční sektor je velice silný a celá řada lidí, kteří jsou zaměstnáni ve službách na našem ostrově, poskytují služby právě na podporu tohoto sektoru. A tím pádem jak si poskytují i služby těm, kteří v tom sektoru pracují. A to jsou všechno eh, lidé, kteří žijí na tomto ostrově a platí 20% daň. A jsou to právě ti, jsou to právě oni, kteří eh, používají a podporují infrastrukturu. Jak už jsem řekl, ten podíl našich příjmů z daně z jaksi se zdanění eh, jednotlivců a firem je v podstatě identický jako ve, ve Spojeném království, takže nedochází k žádné významné varianci v, ten, v tomto ohledu. Eh, názor Jersey je, myslím, takový, že tento proces funguje dobře, protože v jeho důsledku máme v podstatě téměř plnou zaměstnanost a nabízíme dobré pracovní příležitosti pro naše obyvatele. Co se týká toho, že na našem ostrově jsou firmy vlastněné nerezidenty, eh, ty jsou většinou činné v obchodním sféře a využívají infrastrukturu a tím pádem podléhají daní a tím pádem přispívají do eh, toho, čemu říkáme jaksi parish system, to znamená přispívají na silnice a likvidaci odpadu a tak dále. No a ten, eh, ty firmy vlastně ne místními rezidenty Eh, si redistribují vlastní zisky tak, jak potřebují a platí daň pouze z tohoto. Takže eh, já si nemyslím, že lze říci, že zde dochází k nerovnováze. Dosti by mě překvapilo, kdyby vzhledem k té struktuře, jakou používáme, vzhledem k té rovnováze, kterou máme mezi korporátní a e, korporátní daní a daní na jednotlivce, že e, by se dalo říci, že toto podléhá pravidlům pro státní pomoc, pakliže by se na nás tedy vztahovala. Děkuji, pokud nejsou další žádosti o slovo, o slovo paní Gomeš. Ohledně toho Da, nadace a trusty jsou zdaňovány? Please, sorry. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jediné subjekty, které jsou v Ganci zdaňovány, to jsou tedy jednotlivci a společnosti. A co se týče trustu, tak ty trusty by byly podrobeni zdanění. případy i svěřeckých zprávců, ano, tady dochází k zdanění. A tedy e, pak ale uplatňujeme tedy u těch e, tunelovou sazbu a u těch svěřenských zpráv tady to závisí na příjmu. Oni mohou určit, e, zda ta daňová povinnost je tedy vypočítána podle příjmu, ono to bude odpovídat charakteru toho příjmu a pak rezidenčního statutu toho příjemce. Merci. Madame leiner Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já jsem naslouchala těm vašim odpovědím a musím říct, že jsem trošku pomatená, jak se zdá. Vy tedy eh, následujete všechna eh, existující pravidla týkající se transparentnosti. Nicméně přes veškeré toto úsilí vaše ostrovy jsou často asociovány eh, pod těmi názvy jako daňové ráje. Takže je tu nějaký důvod pro to, proč existuje tedy tato, eh, takovýto náhled ze strany veřejnosti? Děkuji, pan Paul. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že toto pojetí a vnímání tak nějak pochází z toho historického náhledu. Pokud tedy učiníme cestu zpět v čase, tak a samozřejmě společně jako celá řada ostatních jiných jurisdikcí, tam tedy ještě nebyla zavedena ta mezinárodní pravidla a nebylo to dostatečně transparentní, takže tam byly tedy obavy, že i tedy ty jejich aktivity, včetně tady eh, tohoto ostrova, jsou zapojeny právě do toho určitého daňového vyhýbání se. Eh, tak to bylo v minulosti, ale o co se snažíme nyní, a ostatně jsme to dnes již vyjádřili a podobně také i v korespondenci jsme to vyjádřili, eh, že nyní ty okolnosti jsou poměrně odlišné a jak vyplynulo z toho dotazníku, my jsme opravdu převzali ty prvky transparentnosti a to tady komplexně ta obecná pravidla výměně informací a my se snažíme opravdu takto postupovat, včetně tedy programu BEPS a, a mohu to tedy zopakovat i před vaším výborem, podobně jako jsme řekli před ostatním, že nyní tedy nastal čas, že skoncujeme tady s tím odlišným vnímáním a jak sně se zařadíme tedy do toho stávajícího kontextu s jasným výhledem do budoucna a v tom případě už by eh, jaksi nás lidé neměli spojovat s nějakým daňovým rájem. Víte, ten pojem daňový ráj? To není jenom otázka tedy eh, daňové sazby nebo toho, jak si daně eh, stanovují země. Ty ráje eh, na to tak nějak nahlížejí lidé nebo to asociují s nějakými úkryty, úniky. No a to neodpovídá tedy těm standardům o daňové transparentnosti, ze kterých rozhodně nechceme být obvinováni, že se u nás někdo skrývá. A ještě se obracím tedy na našeho pana zpravodaje, pokud máte nějaké doplňkové otázky nebo chcete směřovat k závěru. Děkuji, pane předsedo. Ještě mám dvě věci, které bych chtěl nadnést. Hmm, Takže otázka toho eh, vlastnictví, těch konečných vlastníků, jak to tu zaznělo, asi jak víte, britský premiér David Cameron zaslal do přidružených území svůj dopis, myslím, že to bylo v loňském roce, eh, kde tedy stanovoval, proč je důležité aby se k tomuto připojila i ta eh, území a aby existoval určitý přístup do toho rejstříku. A to tedy se týkalo i vás a já jsem přesvě- překvapen, že jste jaksi ne- neimplementovali tato doporučení. On také napsal v tom dopise, tedy váš premiér, že je toho názoru, že eh, by se tyto informace uh, měli zveřejňovat, aby existoval jasný obrázek o tom, jak je to tedy s vlastnictvím společnosti a stejně tak by bylo jednodušší, aby banky, právníci vykonávali jaksi svoje aktivity a ostatně by to i osvětlilo situace těch, kteří jaksi neposkytli pravdivé informace a také by to snížilo náklady případného vyšetřování ze strany orgánů, eh, kteří eh, vyšetřují takovéto situace a, a, a takže to bylo tedy již v roce 2014, ale pokud to vnímám eh, správně, tak jak si nejste ochotní zveřejňovat informace o tom vlastnictví. Takže to je první otázka, chci vědět, proč je tomu tak. A za druhé, když se zaměříme na údaje, ono je vždycky užitečné se na to podívat, tak v roce 2007 podle pana Pavela ty offshoreové banky a fondy a nadace to bylo majetek v hodnotě 7 až 8 miliard liber, což je ekvivalent jaksi celého ekonomického po polovině britského výnosu. A tady si myslím, že nebo bych chtěl vědět, zda abyste mohli tedy odmítnout, proč tedy všechny tady ty společnosti tam u vás jsou, zda je to z důvodu daňových uniků, protože to jsou obrovské částky, takže proč je tomu tak, pokud ne z čistě daňových důvodů. Myslím si, eh, že je to obrovská eh, částka jaksi těch offshoreových prostředků a pokud tomu tak není z daňových eh, důvodů, tak prostě to bych chtěl rád vědět. Eh, Pan Powell. A takže ta první otázka, eh, čist, reakce Spojeného království. Spojené království jasně stanovilo svůj postoj po uh, tehdejším uh, summitu G8. Snažilo se přesvědčit G8 a následně i G 20 a zřejmě tedy Evropskou unii, aby následovali jaksi tento směr ve věci toho vlastnictví konečných vlastníků. A hovořili jsme o tom se Spojeným království a myslím, že si uvědomili, eh, že jak si to nebylo dosaženo a splnilo tak, jak oni doufali a že je asi nerozumné, jak si očekávat, abychom z naší strany takto pokračovali eh, na 100%. Um, ano, Spojené království by asi chtělo, aby se toto uplatnilo, ale za uh, okolnosti, kdy to bude odůvodněné, my se pohybujeme jaksi krok za krokem směrem v první řadě k tomu centrálnímu rejstříku a také v souladu s tím, co vykonávají jiné země, jako třeba Evropská unie či ostatní ve věci těch eh, veřejných rejstříků. Uh, takže a, a, a Jersey jej má a my jej rádi budeme následovat. A co se týče těch 700 miliard liber a toho rozsahu, tady bych a toho zda je to z daňového důvodu. Já vysvětlím, proč tomu tak není. Ty e, bankovní vklady, což je velký podíl těchto prostředků, tak eh, ohledně těch máme velkou eh, míru informací, která by měla být dostupná. A v první řadě jsou to tedy rezidenti, kteří si tam ukládají prostředky, často také z důvodu politické stability a podobně. No a úroky na těchto vkladech, to je v podstatě jediná oblast, kde ten jaksi úhel toho daňového zdůvodnění může eh, jaksi být uplatněn v podstatě celá řada zemí, včetně Spojeného království, nezdaňuje právě tyto úroky v daňových vkladů. Takže toto je eh, možná ten jediný důvod, možná proto můžete říci, že je to z daňového důvodu, ale ono, samotná ta interpretace je poměrně rozsáhla. Oni by určitě eh, takto postupovali i v jiném případě. A co se týče těch trusty, eh, tady máme určitou reputaci z důvodu jakési expertízy, znalosti v této věci a eh, v podstatě se to týká také řádného jaksi řízení či bezpečnosti toho bohatství založeného na eh, zdanění, ale nejsou podrobeni zdanění kapitálu a Samozřejmě zase je tu ta možnost informování vůči jiným jurisdikcím. No a, a volí to zejména lidé, kteří to volí z důvodu bezpečnosti i z důvodu politické bezpečnosti. Já si myslím, že tím a hlavním důvodem není ta otázka zdanění. Děkuji, pan Gray. Ano, historicky abych navázala na to, co řekl pan Powell. Já si pamatuju, když Guernsey poprvé začalo vyjednávat eh, o výměně eh, daňových informací, to je v roce 2001, tak někteří lidé říkali, no to určitě bude konec finančního odvětví na Guernsey, protože eh, určitě tedy E, to bude muset zavést daň. A to se nestalo. Když my jsme v roce 2005 e, přijali e, obdobu směrnice, tak bylo řečeno, to je konec finančního sektoru, pokud jde o evropské klienty a také k tomu nedošlo a také se to nestalo ani později s další mi dohodami o výměně informací, dohodami proti eh, dvojmu zdanění, ani když jsme podepsali ten společný eh, standard výkaznictví či fatku americkou. Pokud finanční odvětví na Guernsey a Jersey odolávalo i eh, jaksi mm, podle pravidel transparentnosti a mm, i nyní, když mm, v podstatě zvažujeme BEPS, tak určitě znamená, že naše odvětví pouze tedy, jak si se neopírá o e, daně, tu sazbu. Chcete něco doplnit? Ne. Výborně, pokud nejsou další žádosti o slovo, tak děkuji, děkuji našim dvou řečníkům. Já myslím, že lépe jsme pochopili, jaká je situace na Guernsey a Jersey což jsou dva malé ostrovy a historie a zeměpis e, znamenají, že jsou v takové zvláštní pozici. A někteří naši kolegové byli překvapeni, když viděli, že tam neexistuje corporate tax, daně z e, přímo právnických osob, ale vzhledem k potřebám vašich, e, stát, vašich ostrovů, tak stačí daň z příjmu, tedy fyzických osob, která stačí pro financování veřejných, tedy státních služeb. A Samozřejmě to je ve vaší suverénní pravomoci, ale budeme dbát na to, aby naše, tedy naši sousedi neumožňovali podnikům bez ohledu na jejich státní příslušnost, kteří eh, realizují zisky v Unii, tak aby se vyhýbali placení daní z svých eh, zisků. Takže to je smysl naší činnosti, do které jsme se vrhli my, tedy myslím Evropská unie, Evropská komise, Evropský parlament i OECD již několik let. To děláme. Vy asi to víte, ale ještě bych vám chtěl říci, stejně jako to řeknu i našim hostům zítra. Je třeba pochopit, že nyní mění, doba se mění, jiná doba. A doba, kdy některé země mohly daňově soutěžit a tak lákat podniky, a, nebo i e, bohaté, tedy e, fyzické osoby, tak to je doba, která již skončila. A naši voliči, my jsme demokratické státy, naši voliči, naši spoluobčané tedy chtějí, abychom byli transparentní a spravedliví. My zcela chápeme, tak jak jsme slyšeli od několika řečníků, především od místo předsedy Lukeho, jsme slyšeli, že samozřejmě každý stát eh, má pod kontrolou, suverénně rozhoduje o daních a o sazbách eh, různých typů daní. Ale co není přijatelné pro vlády, je, aby některé státy svým způsobem v podstatě kradly ty daně svým sousedům. A to je velice nespravedlivé pro občany, tedy mm, mm, i pro ty malé střední podniky a vzhledem k tomu, co platí tyto malé podniky a ty nadnárodní společnosti se snaží tomu vyhýbat. Tak proto zde teď my chceme reagovat na eh, požadavky našich voličů, tedy transparentnost, spravedlnost v EU a to platí pro celý svět který eh, když šel tou, jde touto cestou prostřednictvím OECD. Naše politická vůle nám říká, že bychom měli podpořit návrhy Evropské komise, o kterých jsme již dnes odpoledne, odpoledne také hovořili, eh, které přijala na začátku roku, proto, aby v naše vnitrostátní předpisy se převedly ty hlavní doporučení BEPS ale eh, akčního plánu a stejně tak, budeme podporovat, protože to jsme i my doporučili na samém začátku, tedy podpoříme návrhy Evropské komise, které předloží v druhém poletí tohoto roku a budou se právě týkat harmonizace eh, daňového základu, daně eh, z příjmu právnických osob v EU. Zorganizujeme i výměnu názorů se zástupci zástupci 28 národních parlamentů 18. dubna, tady vám to říkám pro vaši informaci, i také se zúčastníme meziparlamentního setkání na tomto téma 2. května v Paříži pod záštitou OECD, kdy všechny státy, respektive jurisdikce, které se zapojily do přípravy akčního plánu BEPS, a pokud se to i vy, tak budete pozváni, a v květnu potom také pojedeme do Spojených států, abychom se sešli s příslušným výborem obou komor Capitol, na Capitol Hill, abychom i tam skoordinovali naši činnost a vyměnili si názory o způsobu, jak eh, se přistupuje k této věci na mezinárodní scéně. Vy několikrát jste, jste vyjádřili vůli, tedy že Guernsey a Chelsea chce spolupracovat a aplikovat, samozřejmě vzhledem ke specifickým rysům vašich ostrovů, budete aplikovat doporučení, což nás těší a jsme přesvědčeni, že mm, recipročně budeme eh, přispívat eh, k této poklidné revoluci a změny způsobu myšlení. Budeme v kontaktu, tak abychom si nadále mohli vyměňovat informace o jednotlivých krocích, které podnikáme. A já tedy navrhuji, abychom dnes skončili a sejdeme se zítra v 9 hodin eh, slyšení s dalšími třemi státy.